25 Minuten, ne? Ja. Sollen wir denen sagen, dass wir anfangen, dass wir wir haben ja hier 4, 8, 12, 16, 20 Minuten. Präsidentin! Přichází paní předsedající. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré ráno a zahajuji zasedání. Jako první bod pořadu jednání nás čeká společná rozprava o finančních nástrojích. Máme k tomuto tématu hned několik zpráv. Za prvé doporučení pro druhé čtení od pana Görence, dále eh, finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci, dále je to doporučení pro druhé čtení od paní Lochbieler a paní Gálové, nástroj pro financování podpory demokracie a lidských práv ve světě. Dále nás čeká doporučení pro druhé čtení od pana Michela, finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci. A dále jde o doporučení pro druhé čtení od pana Šolce, zřízení finančního nástroje pro spolupráci s průmyslovými zeměmi. Nejdříve dostanou slovo všichni zpravodajové. Jako první promluví pan Garant čtyři minuty. No, Návrh nařízení, kterým se eh, zavádějí doprovodná opatření pro země AKT v sektoru eh, banánů, eh, dnes vstupuje do druhého čtení. Připomenu, že v prvním čtení jsme žádali co možná maximální opatření ve prospěch zemí AKT, které vyvážejí banány, jejich se